Dobré odpoledne všem, dámy a pánové, kolegové. Poprosím o vaši pozornost. Zahájíme bodem 27 našeho pořadu jednání o pracovních podmínkách a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v Bangladeši a možném dopadu na obchodní vztahy EU-Bangladeš. Jak víte, řada nešťastných událostí v textilním průmyslu v Bangladeši zaujala naši pozornost na pokud jde o pracovní podmínky v Bangladeši, požáry ve výrobnách, zhroucení budov, kde fungovala řada textilních eh, továren. Chci říci, že Bangladeš má bezcelní režim z EU a také režim vše kromě zbraní. A Bangladeš je významným obchodním partnerem 90 vývozu, konfekce a 60 vývozu z Bangladeše jde do Evropské unie, což eh, dává EU a Evropskému parlamentu zejména eh, významnou míru odpovědnosti. při sledování událostí, které mají souvislost s pracovními a zdravotními podmínkami v Bangladeši. Proto jsem rád, že mohu přivítat v parlamentu na tomto jednání paní Izmat Jahan, velvyslankyni Bangladeše při Evropské unii, pro výměnu názoru o pracovních podmínkách v její zemi v souvislosti s obchodními vztahy EU Bangladeš spolu s panem Longbo, zástupcem generálního ředitele Mezinárodní organizace práce. A tak eh, vítáme pana Francesca Markyho, generál ředitele Euratexe a pan Lorenz Bertolan, ředitel iniciativy v oblasti zahraničního obchodu a dodržování právních předpisů v oblasti textilního průmyslu. Těšíme se na plodnou výměnu názorů. od eh, věci znalých a informovaných účastníků. Nejdříve dám slovo našemu váženému hostu, paní velvyslankyni Bangladeše. Vítejte ještě jednou. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, předsedo výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu, pane Moreiro. Vážení poslanci, pane zástupče ředitele MOP, zástupče Eurotexu a FTA, Excelence, dámy a pánové, naše přítomnost zde dnes eh, potvrzuje náš kolektivní závazek se nadále zabývat eh, zlepšením bezpečnostních norem při práci v Bangladeši. Víte, v poslední době po tragickém zhroucení továrny v Dubnu a dřívějším neštěstí požáru v Tazrínu v listopadu loňského roku konfekční promysl Bangladeše se soustředil, se stal předmětem mezinárodní pozornosti. Samozřejmě to vítáme a chci říci, i když to může znít eh, cynicky, na základě těchto tragédií vznikne něco pozitivního. Naše povědomí se v tomto směru muselo zlepšit a naši po těchto tragických nehodách naši partneři a přátelé v Evropě, zejména v EU, náš největší obchodní partner a také jinde, nám připomněli, že je třeba udělat ještě mnohé, pokud jde o dodržení bezpečnostních norem a pracovních podmínek. A je stále naléhavější plnit naše závazky v tomto směru. Obě usnesení Evropského parlamentu ze 17. ledna a 23. května 2013 zdůrazňují tyto záležitosti. Poslanci EP požádali nadnárodní společnosti, aby plně dodržovali praxi společenské odpovědnosti podniků a vyzvali Evropskou komisi, aby aktivně podporovala odpovědné podnikatelské vztahy mezi podniky EU, které působí v zahraničí. A my jsme uznali, že rychlý růst konfekce a praxe subdodavatelství vedla k vzniku továren, které nevždy splňují příslušné bezpečnostní normy. A tady sdílíme obavy Evropského parlamentu a Evropské unie, že naléhavé opravné kroky musí být podniknuty. Připomíná se několik týdnů po zhroucení budovy Rana Plac a my se zahraničí Bangladeše cestoval do Bruselu, aby potvrdil závazek Bangladeše a sešel se s eh, komisařem pro obchod a s výborem AFET Evropského parlamentu. Přirozeně jsme úzce zapojeni do iniciativy evropských zákonodárců a institucí a také do iniciativ podniknutých MOP jsem přesvědčena, že klíčový cíl našeho dnešního setkání je změřit, do jaké míry jsme byli schopni splnit naše kolektivní závazky. A v tomto směru vítám tuto příležitost se s vámi podělit o některé klíčové kroky, které jsme již podnikli a také říci, jaká je cesta do budoucna. Na začátku chci říci jasně, že vláda Bangladeše se plně zavázala, aby provedla správné změny v oblasti bezpečnostních norem a pracovně právních předpisů v zemi. Průmyslové združení Bangladeše také aktivně postupuje a podnikli jsme celou řadu krátkodobých a středobých iniciativ, včetně zastavení, zadržení majitelů budov a soudní řešení tohoto případu. Je třeba zajistit bezpečnost práce. Bylo schváleno společné prohlášení již 14. května ve spolupráci s Mezinárodní organizací práce v Dace a na to následovala akční plán národní tripartity. Kompakt udržitelnosti, kde se zúčastňuje řada subjektů byl schválen v Ženevě. Za účastí ministra zahraničí Bangladeše, komisaře pro obchod EU a generál MOP, který zavazuje Bangladeš ke konkrétním krokům. Hlavní prvky tohoto, této dohody jsou úprava pracovně právních norm z roku 2006, nábor dalších 200 eh, inspektorů BOZP do konce roku 2013 a kontrola všech budov použitých při výrobě do června 2014. Dovolte mi, abych stručně zhrnula tyto iniciativy. Zákon z roku 2006 byl novelizován v parlamentu 15. července a zahrnuje nyní části, které mimo jiné umožňují pracovníkům, aby měli větší svobodu združování a právo na kolektivní vyjednávání. Pokračují práce při formulaci souvisejících nařízení a vyhlášek do konce roku 2013, které by plně promítly novelu do praxe. Společné pojištění pro zaměstnance a trvalé zdravotní středisko v továrnách je povinné podle novely tohoto nového kodexu. Mezirezortní pracovní komise, kterou vede tajemník z úřadu předsedy vlády, byla vytvořena s cílem pod, poskytnout doporučení u nových opatření. Dochází k výcviku inspektorů bezpečnosti práce, kteří budou uplatňovat nové předpisy. Ministerstvo práce již jmenovalo několik eh, inspektorů na uvolněná místa a nábor dalších 200 inspektorů právě probíhá. Nakonec eh, ředitelství bude mít eh, celkem 800 inspektorů bezpečnosti práce. Kromě toho související úřady vlády, které se zabývají bezpečností a dodržováním příslušných norem, například eh, pořární odbor, rozvoj, eh, rozvoj, rozvoj odbor rozvoje majetku a rozvoj majetku v kraji Chittagong, právě navyšují počet inspektorů a posilují svou infrastrukturu a logistiku. Podle upravených předpisů majitelé továren musí poskytnout příslušný výcvik pracovníkům v oblasti bezpečnosti. A nyní zmíním některé další iniciativy podniknuté bangladežskou vládou, zaměstnavateli a organizacemi zaměstnanců a také příslušnými celostlými značkami a obchodníky, které mají odstranit eh, základní příčiny těchto katastrof v rámci národního tripartitního akčního plánu v oblasti konfekce. Je to hodnocení integrity budov. 3,5 tisíce výroben konfekce v Bangladeši. 30 kontrolních týmů vedených eh, z Technické univerzity Bangladeše, vycvičené odborníky Mezinárodní práce, zahájí kontroly v, továrna, v textilních továrnách tento měsíc a budou kontrolovat strukturální závady a zajistí bezpečnost eh, dělníků. Týmy provedou kontroly ve dvou tisících budovách, eh, kde se vyrábí konfekce během tří měsíců. Kromě toho dohoda o protipožární bezpečnosti a bezpečnostní důvod, kterou, kterou vedly evropské velké společnosti a Severoamerická aliance, bude odděleně kontrolovat 750 a 1000 výroben. Tyto inspekce budou prováděny na třech úrovních a snaha je synchronizovat jednotlivé iniciativy a připravit společné normy. Ministerstvo práce a zaměstnanosti spolupracuje s těmito platformami při koordinaci jejich snah, abychom zamezili zdvojení a zajistili efektivní naplnění těchto iniciativ. Za účelem efektivní koordinace by bylo důležité zahrnout i příslušné subjekty z řídícího výboru dohody o bezpečnosti budov. A jsme přesvědčeni, že veškeré subjekty, které se podílejí na výrobním řetězci, mohou spolupracovat, aby splnili velké výzvy zajištění bezpečnostní a strukturální bezpečnosti budov, kde probíhá výroba. Pane předsedo, chci připomenout, že konzorcium pro práva zaměstnanců, nezávislá skupina, která monitoruje práva pracovníků, odhadla, že třeba asi 3 miliard amerických dolarů, aby všechny budovy splňovaly příslušné normy. I když to číslo je ohromující, pokud ho rozložíme na období pěti let, představuje pouze o 10 centů navíc na jednu jednotku ze 7 miliard kusů konfekce, které jsou vyváženy pro naše klienty. Jsem přesvědčená, že zákazníci na západě jsou připraveni zaplatit toto mírné zvýšení ceny, aby miliony žen, které pro ně šíjí v, v daleké zemi. Vítáme veškeré iniciativy Evropského parlamentu, abychom zajistili spravedlivé ceny. Vláda také vytvořila mzdovou komisi, která má revidovat minimální mzdu pro zaměstnance v konfekčním průmyslu. Avšak realisticky vzato jejich návrh, závrh tedy ze strany majitelů a zástupců pracovníků, by měli dospět ke koncenzu, ke koncenzuálnímu číslu. Avšak eh, realisticky vzato měl bych dodat, že pokud nezajistíme správné ocenění výrobků, Jaké, jakýkoliv nárůst mzdy pracovníků nemůže být schůdný ve vysoce konkurenčním celosvětovém prostředí. Je třeba konvergence názorů na to, jak zajistíme nebo stanovíme spravedlivé ocenění. Když žádáme po výrobcích, aby splnili svůj díl odpovědnosti, je také důležité, aby strana poptávky, to jest eh, nákupčí a dovozci, nám poskytli svou podporu. Sociálně odpovědný rámec může být vytvořen, kde maloobchodníci také mohou splnit svůj díl v eh, dodavatelském řetězci. A když hovořím pozitivně, byli jsme povzbuzeni připravenosti některých velkých značek a společností. Čekáme na naplnění těchto slibů a věříme, že další budou následovat jako součást jejich eh, společenské odpovědnosti. Již jsem eh, zmínila otázku odměňování v kontextu kompenzace pro eh, tragické nehody. Chci říci, že tyto kompenzace byly poskytnuty postiženým osobám a rodinám z vládních prostředků. Zatím to není to číslo, které, po kterém toužíme, ale je také pravdou, že ze strany za vládu tedy probíhá to úsilí nadále. A je třeba připomenout, že zcela nedávno, minulý týden v Ženevě, organi- došlo k setkání 9 z 29 evropských značek se zúčastnilo a jednali o dlouhodobých kompenzačních mechanismech pro oběti e, neštěstí v Rana Placa a v Tazrínu. Avšak e, Některé značky projevují velkou snahu a dobrou vůli, ale většina zastoupených společností je zatím zdrženlivá v tomto směru. Pokud jde o udržitelnost eh, odvětví konfekce, pokračují práce pro vytvoření zvláštních ekonomických eh, zón, kde budou přemístěny zranitelné výrobny konfekce v jednotlivých fázích. A první takové středisko bylo zřízeno poskytnutím tisíce parcel. Také byly vytvořeny ubytovny pro zaměstnankyně. Pane předsedo, chci říci, že konfekční průmysl představuje eh, základ našeho vývozu do Evropy. Vy jste to zmínil ve svém zahájení. Zaměstnává přes 4 miliony lidí v většinou ženy, v pěti tisících výrobnách. 20 milionů lidí závisí na tomto odvětví. V přidružených eh, odvětvích, jako, je, jako jsou balírny, barvení látek a doplňky, je ta závislost ještě větší. V minulých deseti letech konfekční průmysl přispěl významnou měrou k sociálním změnám v zemi umožnil tak, aby ženy získaly lepší postavení, zejména ty, které přicházejí z nejchudších domácností. A dopad na další oblasti je nezměřitelný. Pokud si skutečně přejeme, aby se konfekční průmysl v Bangladeši udržel a přispíval k životě 4 milionů žen a osob na nich závislých, je potřeba zajistit přístup na trh trvale v Evropské unii. A to by také posílilo klíčovou vazbu mezi obchodem a udržitelným rozvojem. Možnost eh, obchodovat bez eh, celních tarifů ze strany Belgadeše zatím měla velký dopad na sociálně-ekonomický rozvoj země. To je také citováno jako jeden z úspěšných, eh, jedna z úspěšných součástí zahraničních vztahů EU. Je to vlastně modelový případ úspěšné aplikace dohod EBA v méně rozvinuté zemi. Bangladeš představuje domov eh, vlastně 20% populace z této kategorie nejméně rozvinutých zemí a je proto eh, adekvátní, že tato země bude mít tyto obchodní preference. A je to naše také kolektivní snaha. Ale Bangladeš toto nebere jako samozřejmost. Vzpomínám na prohlášení komisaře Karla de Guchta, který řekl, že schválení kompaktu udržitelnosti v července z 8. července je začátek dlouhé společné cesty, která nebude jednoduchá. Poznamenal, že pro Bangladeš bude, to bude velká výzva a byl si vědom toho, že Bangladeš musí dostat podporu a Evropská unie je připravena pomoci. Určitě si myslíme, že tato cesta je cestou spolupráce. A jsme rozhodnutě vytvořit partnerství a chceme vycházet z partnerství z minulosti. Evropská unie poskytla svou podporu a věříme, že parlament, Evropský parlament se na tom, v tomto procesu bude i nadále s námi angažovat. V Bangladeši, podobně jako v jiných fungujících demokraciích, zásadní reformy musí projít procesem, aby dosáhly širokého koncenzu, který v určitých případech trvá déle. To by však nemělo být považováno za nedostatek snahy ze strany vlády. Pane předsedo, chci závěrem vás ujistit a chci ujistit všechny ty, kteří se zajímají o podmínky práce v bangladešských továrnách, že Bangladeš bude neústupný ve své upřímnosti, otevřenosti a rozhodnosti při dodržování příslušných závazků se všemi zúčastněnými subjekty při řešení složitých otázek bezpečnosti práce a pracovních podmínek v našem odvětví konfekce. Děkuji vám mnohokrát a jsem připraven zodpovědět veškeré vaše otázky. Děkuji vám. Thank you, madam ambassador. Děkuji paní velvyslankyni. A nyní si vyslechneme zástupce Evropského parlamentu, v první řadě náš zpravodaj pro Jižní Asii, Paul Murphy. Thanks very much and... Děkuji. Také já chci poděkovat paní velvyslankyni. Myslím si, že Evropský parlament jasně vyjádřil svůj postoj co k té tragédii, k požárům továren a k zhroucení budovy Rana Plaza tedy ke všem těm úmrtím a tragédiím, ke kterým doschlo, Výsledkem je, že mnoho se musí změnit a určitě už jsou tu náznaky něčeho, e, že se tedy začíná směřovat správným směrem, nicméně i nadále musíme vynakládat nátlak jakožto parlament, ale také spolupracovat s občanskou společností, konkrétně v Bangladeši, s jako s odbory a podobně, abychom zajistili tedy, že ty nezbytné změny nastanou a že budou přetrvávat. A, a pak ke konkrétním bodům jedna věc, která mě překvapila, taková zajímavá, a celková částka, která byla tedy vykalkulována na navýšení těch norem pro západní továrny, což tedy v té globální škále je obrovská částka, ale navyšuje to tedy každou tu, každý ten oděv cenu navýší o 10 centů. Ty náklady jsou tedy relativně minimální, co se týče tedy nákladů ze strany průmyslu a jak tedy eh, eh, nahlížíte na to, jak to může probíhat. Myslím si, že často v takovýchto debat, cestách eh, nastává takovýto dojem, že ten největší podíl těch celkových závěrečných nákladů eh, na tom výrobku pochází z té pracovní síly. Eh, protože tedy ta pracovní síla je tak levná, tak nakonec si lidé mohou kupovat levné zboží. Máte tedy nějaké statistiky o tom, jaký je tedy ten podíl té pracovní síly v té závěrečné částce? že ten dopad tedy by byl opravdu takový, že by spotřebitelé nakonec eh, platili více, ale nešlo by to na úkor toho eh, konečného zisku. A co se týče jedných dalších těch věcí, které mě překvapily, je tedy ta změna na udržitelnost a je tam tedy opravdu ta možnost, aby se pracující mohli uh, slučovat, dávat dohromady určité odborové skupiny, požadovat svá práva, právo na řádný plat, ale také na nezbytné bezpečnostní podmínky na pracovišti. Já vím, že vy jste vyjádřila určité změny, odkazy na a, a pracovní legislativu, nicméně stále tu přetrvává celá řada obav a ty změny ještě nezachází dostatečně daleko právě co se týče těch požadavků pro pracujících, alespoň tedy to aby například 30 pracujících z nějaké výrobny eh, mohlo být eh, zastoupeno v odborech. Ehm, to zatím ještě není zajištěno. A znepokojící je tedy, že i ta práva organizovat se eh, nejsou plně zajištěna tam, kde dochází k výrobě. No a Dále bych eh, chtěl ještě vyjádřit jednu věc. Tady blížíme se ke konci roku. Jasně tu byla stanovena celá řada cílů, eh, co se týče tedy navýšení počtu inspektorů, vyplácení kompenzací, ale já bych tedy rád věděl, jak to bude pokračovat. Zda tedy těch o dalších 200 více inspektorů, to je tedy, zda je to definitivní závěrečné číslo, zda to postačuje v tom poměru rozsahu země a počtu těch eh, všech továren. Ale pak, co se týče tedy těch eh, trestných případů, vyšetřování, a chtěl bych vědět, zda i v tomto byly zaznamenány nějaké pokroky. Děkuji a nyní zástupci dalších politických skupin SND David Martin, prosím. Thank you, Chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat panu velvyslanci a říci, že je povzbudivé eh, slyšet, že jsou, došlo k nějakému zlepšení od eh, těch tragédií, které, eh, které jsme byli svědky a je smutné, že byly potřeba takové, ty, takové tragédie, aby se to dostalo takto daleko. Um, um, je nutné říci, že ty reakce se spíše týkaly ochrany značek než snahy zlepšení situace. Já jsem chtěla zeptat, co bude bangladežská vláda eh, dělat, aby monitorovala ty nadnárodní firmy, které tam působí. Pokud z toho má eh, vzejít něco dobrého, tak to musí být dlouhodobé. Ne 6-9 měsíců nebo dva roky, než Eh, a se se eh, dostane z centra pozornosti a pak se věci zase zhorší. Potěšilo mě, že pan velvyslanec řekl, že plánují najmutí nových um, bezpečnostních investorů, ale já jsem to pochopil, že problém nebyl nedostatek inspektorů, ale to, že většina jich byla skorumpovaných. Uh, a že tady byl jaksi nezdravý, nezdravá vazba mezi inspektory a majiteli těch továren a že inspektoři prostě neinformovali o tom, co, čeho byli svědky. Spíše než rekrutovat více inspektorů by mě zajímalo, jak vláda plánuje zajistit nezávislost a vyšší standardy těch inspektorů a vyplacení eh, lepších mest, aby mohli být nezávislí. A jaké budou kontroly těchto kontrolorů, abych tak řekla, aby dobře pracovali. Není to jenom otázka čísel, ale profesionality a vztahů, které mají vůči těm, které kontrolují. Se také domnívám, že nezávislé odbory jsou součástí tohoto procesu. I když některé kroky tímto směrem byly podniknuty, nedomnívám se, že um, co se týče standardů, ať jsou to podmínky v továrnách nebo um, úroveň mest, eh, myslím, že není alternativa jiná než dynamické zdravé odbory. Já myslím, že Bangladeš uzná, že je v jejich zájmu, aby byly aktivní odbory, ehm, které by byly svobodné a mohly fungovat jako nezávislé. Doufám, že dojde k dalšímu pokroku v této oblasti a pane předsedo, chci zdůraznit, že moje frakce nechce trestat občany Bangladeže, chce jim, jim pomoci, aby se tam situace zlepšila, podobným tragédiím už nedošlo. Děkuji, Davide. Jako další má slovo pan eh, Valesas EPP. Děkuji, pane předsedo. Textilní průmysl je velmi důležitý a je nutné, eh, aby se zlepšily pracovní podmínky tisíce pracujících. Mě potěšila většina těch komentářů, které jsem tady slyšel. Většinou by to mělo být dokončeno do konce letošního roku, takže se ptám, jaký je pokrok byl dosažen, čeho jste dosáhli do posud co můžete eh, jak si předvést, eh, eh, co bylo dosaženo do posud. Skakiller z zelené, paní Skakiller, děkuji, je dobré, že máme příležitost o tomto jednat. Netýká se to samozřejmě jenom Bangladeše, k nehodám dochází i jinde. Také máme diskuse monitorovacích skupin, co se v eh, oděvním průmyslu a zdá se, že v mnoha zemích je spousta věcí špatně a na to se musíme podívat. Co se týče eh, odpovědnosti firem, především evropských, doufám, že s tím můžeme něco udělat. Když evropské společnosti jdou do ciziny a mm, vytvářejí zaměstnanost eh, způsobem, že tam lidé umírají. Vím, že to začalo dobře, že nějaké e, firmy byly ochotny jednat, pak byla v Ženevě schůzka, byla podepsána deklarace, ale většina osob pozvaných se ani nedorazila a ty, co dorazili, nedospěli k žádnému závěru. Takže to je problém. Oběti stále čekají na kompenzace, e, lepší smlouvy, lepší mzdy. Pokud Walmart, Benetton, Mango nejsou ani ochotny o tom jednat, přijmout odpovědnost, tak myslím, že skutečně tam je velký problém. My mm, bereme na vědomí na zlepšení, ke kterým došlo. Doufám, že brzo dospějí k nějakému závěru a e, chci se zeptat velvyslankyně, jaké daně platí evropské firmy v Bangladeši, zda nám můžete dát nějaké podrobnosti o tom, zda plní svoji daňovou povinnost, jakou mm, část eh, národního rozpočtu to představuje, tak dále. Také došlo k diskusím o vyšších mzdách, což je problém, protože by ty podniky přesídlily jinam. Máte nějaké důkazy k tomu, jak to tedy můžete nějak vyčíslit ten argument? Je to pravda nebo je to falešný argument. E, také mě zajímá, e, zda komise se nějak poučila a nějak změnila obchodní politiku e, z toho, z těch událostí, z těch, po té katastrofě v Bangladeži. A dejte nám vědět, zda neplánujete nebo plánujete změnu politika. Proč ne? Parlament již deklaroval, že by si přál závazná pravidla eh, sociální odpovědnosti eh, podniků a chtěli bychom vidět, jak můžeme uvalit sankce nejenom co se týče tarifů, ale také lidských práv a pracovních podmínek. Děkuji. Anna Maria Patie, SD. Děkuji, pane předsedo. Já také chci poděkovat paní velvyslankyni za to, že se k nám dostavila a vysvětlila nám to, co se zavádí v její zemi, aby znovu nedošlo k takovým tragédiím. Chtěla bych zdůraznit to, co již tu zaznělo, tedy nezbytnost zapojit všechny postižené organizace aby se nalezlo definitivní řešení, které by zabránilo zopakování podobných tragédií. To si vyžaduje zejména zajistit nezávislé odbory. Je maximálně důležité, aby tyto existovaly, aby byly přítomny, aby dohlíželi na to, že ty postupy, které se zavádějí, něčemu budou sloužit. Ještě k těm odborům jsem se chtěla zeptat, zda ta myšlenka o navýšení ceny výrobku, zda odbory se k tomuto již vyjádřili, zda sdělili své stanovisko. A ještě další otázkou, ta se týká usnesení parlamentu z května. Tam v jednom odstavci se žádalo o zajištění plného přístupu ke spravedlnosti ze strany obětí. Mm, zaznamenali jste již nějaké pokroky, bylo to to možné, byla bych ráda, kdybyste na to mohla zareagovat. Děkuji. A také Jean Lambert, která je eh, tu mezi námi a vede eh, delegaci pro jihovýchodní Asii. Přejete si přispět eh, do této diskuze? Ano, děkuji, pane předsedo, a omlouvám se, že jsem se spozdila, byla jsem na jiném zasedání. Myslím si, že celá řada věcí, které tu kolegové nadnesli, jsou více než patřičné. Uh, a, a samozřejmě ta otázka těch společností, které mají smlouvy, ať jsou to tedy evropské nebo americké, ale také to, co řekl David Martin, tedy o té samotné kvalitě práce inspektoru, a my víme, jak to funguje v Evropské unii. A výbor pro zaměstnanost bude mít zítra odpoledne také slyšení na podobné téma, takže to je zajímavá věc právě pro srovnání. A Samozřejmě je důležitý celý ten harmonogram a rozsah, ale bylo by dobré vědět, zda i v Bangladeši na politické úrovni existuje nějaká zhoda, koncenzus, co se týče tohoto harmonogramu. Víme, že se blíží volební období a bylo by dobré vědět, jak na to nahlíží vaše vláda. Samozřejmě byly tam různé delegace, i naše parlamentní, i z různých mezinárodních organizací a snažili se tedy připravit nějaký program pro budoucnost, ale panuje u vás nějaká i politická zhoda, nezávisle na výsledku voleb, aby bylo jasné, že celý tento program bude naplněn i po volbách na konci tohoto roku. Děkuji ještě kolega Rinaldi za ALDE. Eh, děkuji a také se omlouvám, eh, že jsem dorazil eh, později. Hlasoval jsem v jednom dočasném výboru. Nepřekvapuje mne, že je tu takovýto seznam závazků ze strany bangladejských orgánů a také mne nepřekvapuje i to vyjádření dobré vůle ze strany bangladejských orgánů. Vím, že právě na základě práce té delegace paní Lambertové ta práce a ta odezva prokazuje jasnou vůli směřovat tedy směrem k naplnění té politické sociální agendy a země již vykonala celou řadu pokroků v posledních letech. Nicméně souhlasím s tím, co řekl David Martin. Rozhodně Eh, nezávisle na tom, jaká legislativní opatření ehm, zvolí, je třeba zajistit nezávislost, nezávislost soudnictví, pracovních inspektorů, odborářů, odboru a to může být v Bangladeši problém, protože to představuje provedení opravdového kulturního procesu spíše než nějakou legislativní iniciativu a otázky, které já mám na paní velvyslankyni. Franciska Keller se dotazovala na to zdanění těch tam působících společností. To je rozhodně zajímavé, nicméně já bych se chtěl zaměřit spíše na tu oblast kompenzací. V tom dokumentu nám paní velvyslankyně vysvětluje, že tedy je důležité vědět, do jaké míry některé ty eh, zahraniční podniky chtějí kompenzovat pracující, ale eh, může si to vyžádat i opravdovou jasnou konzistentní legislativu na národní úrovni v Bangladeši, aby to nebylo jenom nějaké dobrovolné přispění, ale opravdu, aby to bylo podloženo legislativou a bylo to povinné. Předseda, ano, děkuji. Ještě než předám slovo eh, našemu hostu, chtěl bych zdůraznit, jaký je náš dnešní záměr. My nechceme zopakovat tu debatu, která proběhla před létem u příležitosti těch eh, tragédií v Bangladeši. Chceme spíše zjistit, e, k jakému došlo pokroku a jak ty závazky, které byly učiněny na obou stranách, jak a tedy na straně dovozců v Evropě, tak bangladejských orgánů, byly splněny. Chtěl bych ještě připomenout, že v těch debatách jsme vyslali takové tři hlavní signály – vůči zúčastněným stranám a těm příslušným zodpovědným orgánům. V první řadě, že jsme rádi, že tedy obchod takto poskytuje miliony pracovních míst v eh, chudších zemích a jsme hrdí, že obchodní politika Unie, zejména obchodní preference, tomuto napomáhají. Za druhé, jenom samotná pracovní místa to není dostačující. Přejeme si, aby tam existovaly decentní řádná pracovní místa, řádné podmínky, tedy podmínky MOP, nezbytné normy, aby byly uplatňovány všude. Za třetí, Evropská unie nemůže i nadále poskytovat obchodní preference zemím, které neplní ty minimální požadavky těch decentních řádných pracovních míst. To jsou tedy ta tři hlavní sdělení a my jsme tu dnes nyní proto, abychom zjistili, zda tedy tyto požadavky jsou plněny, anebo zda alespoň bylo dosaženo nějakého pokroku směrem k jejich splnění. A naším dalším řečníkem bude pan Wungbo, který tu zastupuje Mezinárodní organizaci práce a pan Wungbo vedl misi eh, MOP na vysoké úrovni do Bangladeše Ehm, měli to tripartitní prohlášení, dále ehm, zhodnocení hodnotící analýzu o pracovních podmínkách v Bangladeši, takže je opravdu zásadní, abychom si vyslechli jeho svědectví z návštěvy této země a děkuji vám za to, že jste se k nám dostavil. Pane Bo, prosím, máte slovo. Thank you so much. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, vážené poslankyně, milí kolegové, byl jsem pozván na toto slyšení a chtěl jsem zde přednést prohlášení, ale některé věci už zazněly z úst paní velvyslankyně Bangladeše, tak s vaším svolením, pane předsedo, budu vycházet z toho, co zde zaznělo a soustředím se na ty priority, které byly zdůrazněny tedy co se děje, jaké jsou pokroky a pokud mohu, doplním, co my považujeme za budoucí výzvy. Co se stalo a začnu od června, července, kdy eh, kompakt udržitelnosti byl podepsán. A musím říci, že to byl významný obrat a významná iniciativa ze strany komise. A my tuto iniciativu, iniciativu parlamentu vítáme, protože to vše je velmi užitečné a pomáhá to tedy celému společenství, počínaje vládou Bangladeše a sociálními partnery v Bangladeši i mezinárodnímu společenství udržet minimální dynamiku pro realizaci změn. Poté tedy po kompaktu EU vláda učinila určité kroky a chci zde podpořit ty kroky, které vláda přijala, pokud jde o nový pracovní zákoník. Mezinárodní organizace práce vydala tiskové prohlášení, kde jsme vyjádřili obavy a na to navázali někteří poslanci. V tom novém zákonníku došlo k řadě pokroku a zejména pokud jde o e, svobodu združování a kolektivní vyjednávání. Ale pokud mohu uvést dvě kritické poznámky, které skutečně zde absentují. Jde o požadavek 30 pro vytvoření odboru pokud si vezmeme eh, továrnu, kde je 5000 zaměstnanců, tak je potřeba 1500 podpisů, než můžete založit eh, odborovou organizaci a my si myslíme, že je to příliš. A i když se podíváte na region, někde je to 10%. Na druhé straně chci říct něco pozitivního. Vláda se zavázala v duchu tohoto kompaktu udržitelnosti, že MOP spolu s vládou budou se snažit o to, aby ta situace byla přijatelná. Druhá věc, kterou chci říci, je, že se také zabýváme tím, a jsem rád, že to vedla paní velvyslankyně. Zabýváme se dvěma kritickými otázkami. Chceme zajistit, aby ekonomické zóny, ty EPZ byly součástí nedílnou toho, o čem zde hovoříme. A aby spolu s úřadovnou mezinárodní se práce v dáce jsme zajistili, že příslušné normy a vyhláška, která má zajistit dodržování tohoto zákona, budou tedy neprodleně přijaty a zajistí, že celá, že, že k tomu dojde ještě před eh, volbami. A to je věc, která je tedy současně v procesu vzniku a je důležité, aby MOP mohla spustit program lepší práce. A řídící tým, což je konzorcium Mezinárodní práce Světové banky a Mezinárodní finanční korporace. A došlo k výměně komunikace s vládou, musím říct, že je to velmi pozitivní a my očekáváme tedy příslušné vyhlášky, abychom nastartovali ten program tedy lepší práce. Další věc, která představuje pozitivní posun, je, že celá oblast eh, inspekce práce, na to se díváme ze dvou úhlů tedy inspekce v jednotlivých provozech představují technickou kontrolu a nábor tedy těch 200 inspektorů práce a z hlediska tedy technické kontroly, pokud zde je něco, co můžete jako poslanci udělat, tak je to skutečně aby všechny strany byly vyzývány k tomu, že projeví dobrou vůli při koordinaci. Koordinace na jedné straně, na druhé straně otázka přivlastnění si této problematiky z hlediska samotného státu. Můžeme jako mezinárodní společenství můžeme za tři měsíce určité věci řešit. Ale pokud si to příslušná vláda nepřivlastní, tak pouze zbytečně utrácíte své prostředky. Tedy otázka přivlastnění si procesu je důležitá. A vím také, že obavy, které někteří mají, souvisejí s profesionalitou a skutečnou či vnímanou otázkou otázkou korupce. A mnoho práce bylo odvedeno v této oblasti na operativní úrovni a my tento aspekt řešíme tak, že se snažíme spolupracovat s jednou z univerzit, a já to nechci dělat reklamu pro tuto univerzitu, je to tedy Technická univerzita v Bangladeši. A když jsem tam byl, tak jsem byl skutečně potěšen tím, že celé, celá společnost, ať už jsou to odbory, zaměstnavatele, akademická obec, mezinárodní společenství, tak došlo k, k koncenzu, pokud jde o důvěryhodnost této univerzity, která nejen provede příslušné hodnocení, ale také zveřejní eh, výsledky svých zjištění. Takže náš program znamená s nimi spolupracovat, posílit jejich kapacity a splnit ten úkol. Já nechci spochybňovat, co říká eh, vláda, ale ty inspekce budou trvat určitou dobu. Na to se připravme. Hovoříme o 3,5 tisíci eh, fungujících továren, a dohoda, která byla podepsána s eh, mezinárodními eh, s mezinárodním společenstvím a s eh, evropskými, americkými, australskými firmami, znamená, že 18 až 2000 podniků bude předmětem inspekce a Severoamerická aliance představuje 700 podniků. Ten podnik dohromady bude řešit eh, zbývající. Došlo k setkání 7. 8. září v Dace ve snaze, aby všechny strany společně používaly schválené normy. A to, to se týká pochybností, že některé národní normy nejsou na úrovni. To je jiná diskuse, do které se nechci pouštět, ale jak někdo poznamenal, nejde o kvalitu, schopnost hodnotit, ale skutečně cílem je dospět k kýženému výsledku. A to, o čem jsme zde hovořili, tedy alespoň částečně řešit otázku a zajistit, že když je to hodnocení provedeno, tak ty výsledky jsou umístěny na internet, aby oblasti a, a jsou tu lidé, kteří skutečně jsou schopni potvrdit tyto výsledky. A díky lepší koordinaci a se snahou vlastně všech stran zasednout ke společnému stolu, ta zjištění budou projednána ve řídicím výboru. O tom hovořila paní Vovislantně, předsedámu. tajemník pro pracovní otázky a účastní se ho i další. Pane předsedo, vy jste správně zmínil zásadu lepší práce, tedy iniciativu mezinárodní práce. A tady hovoříme o státním sektoru a já bych navázal na jedno z řečníků, který zmínil, že třeba mít na paměti, že to jde nad rámec Bangladeše. Neměli bychom měřit dvojím metrem je jasné pro nás v MOP, že abychom zachovali dynamiku procesu, a nechci hovořit o tlaku, ale abychom tu dynamiku zachovali, abychom zaznamenali změny, protože je třeba udělat mnohé, tak eh, my skutečně musíme zajistit to, abychom pouze nepoukazovali na Bangladeš a měřili ostatním dvojím metrem. Musím také říci, že Mezinárodní práce podle nového zákona s určitou nevolí vidí, že normy týkající se dětské práce nebyly dostatečně řešeny v tom novém eh, zákonníku. A konkrétně za to hodnocení budov musí, zajít, musí začít v tomto měsíci. A tady navazuji na to, co bylo řečeno. Tady požární inspekce budou probíhat a americká aliance má delegaci v Dáce a americká aliance tedy chce nastartovat celý proces. Takže jsem si jist, že pokud budeme pokračovat s touto dynamikou, celá řada dalších akcí začne fungovat a školící program by měl také začít začátkem října. Je třeba uvažovat eh, o obětech, o přeživších, eh, kteří bohužel museli zažít eh, amputace a někteří z nich se nebudou moci vrátit do práce. Takže je třeba zajistit také odbornou přípravu, aby eh, mohli eh, pracovat jinde. A ta odborná příprava se týká také mm, národních odborů a zaměstnavatelských svazů, aby všichni pracovali v novém duchu svobody spolčování, kolektivního vyjednávání a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Paní velvyslankyně to zmínila. Nechci to opakovat. Řada z vás zmínila složitou otázku kompenzací, kde vláda od mé návštěvy v květnu začala již vyplácet určité kompenzace, nepamatuju si ty částky, ale podle mého názoru, podle mého osobního názoru, je to začátek pomoci řešení bezprostředních potřeb, ale nejsou to částky, které nepředstavují minimální očekávanou kompenzaci. A vláda se k tomu rozhodla z vlastní iniciativy a otázkou je, jak stanovíme správné částky s tím, že si nemyslím, že by stávající zákon řešil tuto problematiku. Vláda požádala MOP o pomoc a odbory minulý týden se podnikly určitou iniciativu a došlo k jednání. Tedy vlastně otázkou je, jak stanovit tu částku, ke které se váže kompenzace a určití odborníci mají e, pomoci právě s touto otázkou, ale sdílení břemene, jaké procento bude vyplaceno mezinárodními mezinárodními nákupčími, kolik zaplatí místní zaměstnavatele, majitelé budov a evidentně také, kolik zaplatí vláda. A to je problematika, která je na stole. A z, z, ty hlavní značky chtějí uspořádat jednání mezi sebou, aby skutečně řešili tuto otázku, než dojde k novému jednání všech zúčastněných. A my to budeme samozřejmě bedlivě sledovat. Také jsem chtěl využít tuto příležitost, pokud mohu, abych eh, vyzval, a jeden z řečníků to zmínil, ten model, o kterém hovořila paní velvyslankyně, to je otázka rozvojová také. Je to otázka rozvoje, ano, my jako MOP jsme velmi zainteresováni na otázce rozvoje a udržitelnosti zaměstnanosti a ta země bude potřebovat pomoc při definování eh, podnikatelského modelu. Tak, jak jste správně řekl, jaké jsou komparativní výhody pro Bangladeš a jaká je minimální lidská důstojnost, pokud mohu použít tento výraz. Děkuji, pane předsedo. Very much. Um, I don't need to underline the importance of your uh, statement here. Allow me... Dovolte, abych um, vám položil otázku s ohledem na aspekty politické vůle, lokace zdrojů, implementace, efektivní implementace opatření. Jak byste hodnotil dosažený pokrok? Dobrý, rozumný, špatný? Kde jsou největší slabiny? Jaké, kde Bangladeské orgány by měly jaksi být pod tlakem, aby bylo dosaženo většího pokroku, než je dosahováno teď? Já se domnívám, že pozitivní eh, je rychlé přijetí nové legislativy. A mm, je tady tlak od premiéra až po členy vlády. To je mm, pokrok. Jak jsem řekl, došlo k eh, pokroku, co se týče svobody združování, odstraňování překážek, to je celá řada technických věcí Naši experti to posuzovali a došlo k velkému pokroku v této věci. Druhá věc. Na provozní úrovni to nevidíme v televizi. E, tam vláda vytvořila výbory, které tam pracují s ILO a dalšími. Um, a byl jsem EU, USA a e, koordinátor e, z konzultační skupiny pro soukromý sektor. Každý týden téměř probíhá pracovní schůzka s vládou ohledně monitoringu, takže děje se hodně. Kde e, to není negativní kritika, ale kde se teprve uvidí, je, zda budeme schopni Eh, přijmout pravidla, než vypukne volební horečka. To bude nutné, abychom urychlili to přijímání, protože jinak nelze tu legislativu eh, implementovat a vynucovat. Co se týče voleb, musíme skutečně se vrátit k té otázce 30 um, To musí být jasný signál. 30 eh, než eh, může fungovat svoboda združování, to je trošku moc. Děkuji. Nyní je čas vyslechnout evropskou eh, stranu, protože myslím, že image evropských účastníků je trošičku poškozen touto tragédií. Začneme Franceskem Marky, Raptex. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, vážená paní veleslankyně, děkuji za pozvání Eurotex, což je hlas Evropského textilního průmyslu. Já chci Eh, říci, že naším hlavním cílem je vytvořit prostředí, které umož, by umožnilo výrobu textilních výrobků v Evropě. Naši členové eh, reprezentují 180 tisíc podniků, které stále fungují v EU a v Evropě. Většinou jsou to malé a střední podniky s deseti zaměstnanci. Eurotex Dále zdůrazňuje význam respektování a implementace mezinárodních eh, sociálních ekologických standardů v celém našem průmyslu a v celém dodavatelském řetězci, ať v Evropě nebo ve třetích zemích. Pro nás je klíčové pro image a kredibilitu našeho průmyslu vůči zákazníkům zajistit, aby všechny eh, společnosti na celém světě měly rovné konkurenční podmínky. Jsme v dialogu s sociálními partnery na evropské úrovni a zvyšovat eh, povědomí o CSR eh, mezi evropskými malými střední podniky a po celém světě. Eh, hodně bylo řečeno o Bangladeši, ale chci připomenout, že před rokem 2012 pocházelo 8, zboží za 8,5 miliard Eh, Bangladeš byl naším, eh, naším hlavních dodavatelů po Číně a je to je jeden z partnerů, kteří mají rostoucí podíl na trhu i, a to i v eh, loňském letošním roce i přes krizi. Důležité je pro evropské prodejce, i když část eh, výroby je v Evropě, které mají, mm, dělají to podniky, které mají subkontraktory a sub-subkontraktory v Bangladeši. Takže to je otázka transparentnosti. Další věc je, že se ten obchod nezastavil po té tragédii. Za první šest měsíců ten obchod pokračoval. Eh, a není, nikdo nemá pocit, že by to měnilo trend. Ale smlouva je smlouva. Smlouva by se měla respektovat. Otázka, jak je něco jiného. Musí být jasně řečeno, že pro nás to, co se stalo v Bangladeši, školy je to dramatické a je nám to velice líto, eh, není to hm, nic unikátního pro nás jako pro textilní, evropský textilní průmysl, je politování hodné, že do, došlo v celém světě k rostoucímu počtu nehod, především v Ázii, především z důvodu nerespektování nebo nedostatečnou implementaci mezinárodních standardů, které často jste všechny strany podepsaly. Naše stanovisko je, že Bangladeš není jediný, kdo čelí touto zemí, to je zdůrazněno v našem no, sdělení komisaře Dedotové a my podporujeme úsilí, které má přinést řešení. A byli jsme, jsme podporovali um, kroky ILO a budeme v kontaktu bilaterálně. Věříme, že veřejné orgány jsou, sehrávají klíčovou roli a jsme rádi, že tuto cestu zvolilo EU. Vedle um, ehm, kroků na zvyšování kapacity bychom neměli zapomenout, že když EU udělí obchodní preference partnerům, tak by měly být podmíněny efektivní implementací eh, lidských práv, sociálních, ekologických konvencí, které Eh, jsme identifikovali jako v rámci GSP+. Tyto koncese, udělením této koncese ruské instituce eh, měly garantovat, že ten žádatel splňuje všechny podmínky a aplikuje efektivně dohodnuté standardy. Mm, měli bychom mm, z naší strany být koherentnější, žádná dvojí měřítka. A souhlasím s tím, že musíme zachovat um, tu, tu, setrvačnost. 8.7. v Ženevě jsme um, podpořili to, co bylo podepsáno, odsouhlaseno jako bangladešský kompakt, uh, s tím, že to je lepší než to, co navrhla Evropská aliance, protože to nemění obvyklý způsob postupu Eh, ten, vzhledem k tomu, že dodavatelský řetězec je stále více fragmentovaný, takže kontrolu mají stále více prodejce distributoři. A jejich role v tomto procesu je klíčová, aby zajistili, že jejich dodavatele ve třetích zemích dodržují stejné standardy, jaké jsou požadovány od producentů v Evropě. Abych byl upřímný, je smutné, že jedině média a ty e, dramatické tka, e, nehody a neštěstí zvýšily povědomí na politické úrovni a musíme zajistit, aby toto povědomí nezmizelo. Řada evropských společností však nečekalo na tragické nehody, aby něco udělalo. Problém je, že dodržování pravidel je daleko, protože my nekontrolujeme všechno malé, všechny malé střední podniky v zahraničí. Není jiná možnost, než přijmout minimální standardy LO. To je jediný způsob. To jistě bude nést náklady, které ovšem nebudou srovnatelné s náklady na ztrátu života. Doufejme, že spotřebitelé budou tedy eh, nakupovat s určitou tými znalostmi. I já jsem eh, spotřebitelem, ale nakonec vždycky rozhodují, eh, rozhoduje cena, ale těch 10 centů v uvozovkách by jistě bylo akceptovatelných. To je osobní názor. Vítám, že byla snaha vyhnout se překrývání, lepší koordina, o lepší koordinaci, aby firmy viděly jasný rámec. Jak bylo řečeno, všechny podepsané dohody se zaměřují pouze na několik klíčových bodů. A tady musíme zajít dál, ten úkol je obrovský. Je evidentní, že to je dlouhý postupný proces, kterého budou vstupovat veřejné orgány, soukromé iniciativy identifikované v kompaktu. Naše společnosti od těch neštěstí ne, nepřestaly jednat pracují v rámci někdy jaksi národních pravomocí, dárcovské kampaně v Nizozemí, v Norsku, kde ty um, firmy a asociace spolupracují s ministerstvem. A na druhou stranu nezapomeňte, že spoustu firm um, jednalo méně viditelně s menší publicitou a souladu s dohodou o požárech bangladeských kompaktu a dalších. Co se stalo v Bangladeži, co je dramatické, je ovšem něco, co není, co se netýká pouze Bangladeže a řešení, že ta řešení by měla platit pro všechny dodavatele, hlavně těch, kteří mají preference jako bezcelní přístup velice brzo tento výbor bude posuzovat seznam zemí pro GSP Plus od roku 2014. To bude příležitost pro Evropský parlament zajistit, aby minimální eh, pracovní, sociální, ekologické standardy byly efektivně plněny. Za druhé, evropští kupující by měli rozhodovat. Eh, měli by snést část nákladů, ale to je trvá, dlouhodobý proces, to nelze nadiktovat. Ale nejenom co se týče Bangladéše, ale celého světa. Eurotext je připraven podpořit kroky, které eh, zlepšují sociální a ekologické standardy. A na závěr chci vážené poslance vyzvat, aby nezapomněli, že aby Evropa mohla nakupovat na celém světě, tak by mohla, mě Evropa měla umožnit eh, výrobcům v EU, aby nadále mohli vyrábět v EU. Děkuji i za tu poznámku o GSP+. Chtěl bych publiku připomenout, že ty požadavky na účast na GSP+, jsou eh, více vyžadující než kdy předtím a parlament samozřejmě prověří, zda ty požadavky byly ze strany žadatelů o GSP plus splněny. A ještě pokud mi dovolíte, tak jednu otázku. Členové vašeho združení kteří podepsali s Evropskou unii kompakt, rozhodli jste se, že stanovíte, vytvoříte nějaký mechanismus prostřednictvím, kterého budete monitorovat, dohlížet na plnění ze strany vašich členů tohoto kompaktu. Pane předsedo, upřímně, eh, to může fungovat jedině tak. Pokud se podíváte na počet těch velkých společností, které podepsali bangladejský kompakt, tak jejich eh, a málo to jsou ty nadnárodní. Většina z nich, těch 99%, jsou tedy maloobchodníci. A mezi našimi členy to zásadní zavěření je takové, že zajistí, aby malé a střední podniky, kteří směřují tedy do eh, zahraničí, tam stanovovali i dodatečné požadavky, ať to nazýváte jakkoliv tedy, eh, svíče plnění těch požadavků norem standardu, aby to bylo splněno. Nicméně stále toho zůstává ještě hodně na úrovni společnosti. Možná jsem odpověděl trošku jiným způsobem, ale chtěl jsem hovořit upřímně. Uh, pro nás spíše je to tedy záležitost těch podniků. My jakožto Eurotex naléháme na naše členy, aby opravdu řádně dohlíželi na implementaci těch nezbytných standardů. A, a někteří z našich členů zacházejí dokonce ještě dál, to chci také říct jasně, ale vím, že v některých případech Některé združení pracují s jejich vládami, pracují na úrovni členských států a snaží se vylepšit tedy ty, tu situaci, když tedy spolupracují s Bangladešem a nejen s nimi. Děkuji a naším posledním řečníkem bude Dorian Zbecel, zastupující FTA združení, tedy zejména ty malobchodní řetězce a mm, výrobce tedy konfekce a není žádným tajemstvím, že vaše združení bylo někdy označeno za jednoho z těch jakoby hlavních vyníků k toho, k čemu došlo v Bangladeši. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové parlamentu, pane zástupce generálního ředitele, dámy a pánové, děkuji za pozvánku. Já zde zastupuji malé obchodníky, máme 1250 združených členů, většina z nich se zapojili do takové té eh, iniciativy naplnění podnikatelských norem, tedy mezi eh, globálními dodavateli v rámci tedy dodavatelského řetězce. A co já bych tu chtěl nyní zdůraznit? V první řadě to, že tyto uh, podniky, které dovážují, které zastupujeme. Zastupujeme eh, hodně nadnárodních eh, společností, ale ještě mnohem více malých a středních podniků, které dovážejí, ale nejen z Bangladeš, z celého světa. A v tomto kontextu a ostatní, ostatní předřečníci to zdůraznili, je důležité říct, že O Bangladeši se nyní hodně mluví a my samozřejmě souhlasíme s tím, že je třeba mnohé změnit v Bangladeši a že nás to hodně znepokojuje, zejména tady, co se týče těch hrozných tragédií, jako Tazrin, Rana Plaza nebo i jiné výrobny, kde tedy zapotřebí mnoho změnit. Nicméně chci také zdůraznit, že je třeba také se zamyslet na celou řadou jiných zemí, kde existují stejné výzvy nebo podobné uh, a tyto eh, výzvy musíme chápat holisticky, nemůžeme jenom poukazovat na jednu konkrétní zemi. Musíme se soustředit na ten způsob, jak vlastně biznis funguje, jak to probíhá v tom globálním dodavatelském řetězci. A z tohoto hlediska FTA um, vytvořila BCA iniciativu, to je taková zvláštní zkratka, kterou již čím dál více lidé poznávají a máme takové tři hlavní stanovené výzvy. Netýká se to Bangladeš, ale i Číny, Indie a dalších zemích. V prvním řadě je tedy nezbytné um, monitorovat tu situaci v dodavatelském řetězci a pokud zaznamenáme z těch nezávislých auditů nějaké výsledky, na které ostatně již bylo poukázáno, třeba ty platy, pracovní podmínky, kolektivní vyjednávání, odbory a podobně. To jsou všechno takové klíčové ukazatele. A jak to tedy upravit, aby došlo k nějakým změnám, k nějakému vylepšení, protože klíčem je právě to zlepšení situace. Tak proto právě pravidelně organizujeme školení, workshopy, pro naše členy, abychom tam řešili tyto věci to, jak mohou manažři továren ehm, vylepšovat tyto podmínky, protože mnozí lidé si stále ještě myslí, že když se hovoří tady o plnění těch sociálních norem, tak jde o to, abychom vlastně potěšili nějaké ty auditory nebo ty spotřebitele. Ne, je to proto, aby se dodržovala pravidla v těch daných zemích, aby uh, Ehm, se respektovala i úmluva MOP, což je něco, s čím my naprosto souhlasíme prostřednictvím toho režimu ehm, BSA, aby tedy všechna tato legislativní opatření byla respektována. Nicméně my víme, že ta cesta k samotné implementaci těchto norem je velice dlouhá, což samozřejmě není výmluva, všechno si vyžaduje svůj čas, ale taková je skutečnost. A pokud opravdu chceme eh, učinit to opravdové úsilí, aby k něčemu, k nějaké změně došlo a to malé zlepšení krůček po krůčku už zaznamenáváme, tak to ostatně bude trvat mnoho let, abychom toho dosáhli. A dosáhneme toho pouze, pokud budeme všichni spolupracovat. To znamená malé obchodníci, nákupčí, spotřebitelé, Eh, zástupci v daných zemích, podnikatelské organizace, asociace v Bangladeši, vládní organizace, pracovní inspektoři, odbory, nevládní organizace, akademický svět. Rozhodně nemá cenu vzájemně na sebe ukazovat prstem a říkat, vy jste něco nesplnili, protože my všichni v tomto musíme být společně a společně se nám podaří něco změnit a abychom také podnítili dialog v těchto věcech, v těchto klíčových eh, zemích, jako v Bangladeši, tak jsme připravili takové pravidelné debaty eh, kolem kulatého stolu, kde se tedy zajímáme zejména o to, jak nalézt ta společná řešení, ale snažíme se také dát dohromady ty uh, aktéry, zejména na místní úrovni, aby se dali dohromady, aby proti sobě nějak nebojovali, ale aby tam existoval opravdový dialog i na té již eh, nejnižší úrovni, na té místní úrovni, aby si uvědomovali svoji zodpovědnost. To je to takové to eh, uznání toho povědomí již na té místní úrovni. To je velice důležité protože pokud to nepůjde z té nejnižší úrovně, tak celé to úsilí nebude eh, úspěšné. A nebudu to opakovat, eh, ty nejrůznější iniciativy, eh, které již uskutečnili nejrůznější organizace jako takové, nebo ve spolupráci s odbory, nebo prostřednictvím MOP, FTA prostřednictvím té iniciativy BSA připravilo určitou iniciativu na lepší bezpečnostní normy. Takové iniciativy tedy vítáme, je to dobrá cesta vpřed a je to důležité, aby se podnítila ta změna, kterou je třeba vykonat. Nicméně co se týče celé řady těchto iniciativ, je tu určitá obava, tedy ta obava zdvojení toho úsilí, takže je důležité zajistit, aby se také tyto eh, nejrůznější akce, události, ty směry tak nějak koordinovaly, aby nedocházelo k duplikaci, protože by to mohlo vést k určité frustraci z toho rozmělnění to je tedy zase další věc, kterou je třeba brát v potaz. A dále si ještě myslím, že je důležité říci, že všichni věříme, že Bangladeš je nyní na dobré cestě, velice rádi podpoříme zúčastněné strany v Bangladeši, zatím činí úspěšné kroky a my jakožto tedy malou obchodníci jako kupčí, nechceme eh, vyjádřit nějakou nedůvěru, něco jako, že nevěříme, že ty kroky Bangladeš jdou správným směrem. My věříme v tu dobrou budoucnost, spolupracujeme s bangladešskými ehm, podniky eh, dlouho a přejeme si takto úspěšně spolupracovat i nadále, spíše než se zaměřit na jiné trhy, protože to by nebylo přínosné pro průmysl ani pro celou zemi, ani to ostatně není v našem zájmu. Takže ještě jednou chci říci, že v mnohem můžeme souhlasit, bude to potřebovat nějaký čas, ale je třeba tedy dohlížet na ty pokroky od té nejnižší, od té místní úrovně. A my, jakožto maloobchodníci, uznáváme i ten náš podíl, naši zodpovědnost a těšíme se na ty nadcházející užitečné plodné aktivity a na dobrý dialog. Děkuji vám. No. Dovolte mi jednu poznámku a otázku. Jaká má reakce na obvinění, které zde často v parlamentu znělo v těchto rozpravách, pokud jde o katastrofy v Bangladeši, že vaši členové jsou ti, kteří mají největší prospěch z, ze špatných pracovních podmínek a nízkých platů, které jsou zde vypláceny. Tedy po kompaktu vaši členové podepsali tento, tuto dohodu s Evropskou unii. A co jste udělali pro to, abyste členy přesvědčili, že, že budou dodržovat tyto závazky? Vytvořili jste nějaký zvláštní mechanismus pro dohled nad dodržováním povinností, ke kterým se vaši členové zavázali? Ano, v rámci BSAI máme závazek mezi společnostmi a naší organizací. Nesouvisí to pouze s Bangladeši, ale je to závazek, který vlastně společnosti přejímají pro veškeré své aktivity v dodavatelském řetězci. A my sledujeme činnost našich členů. Předpokládá to, že je, součást řetěz, jejich řetězce je v tom procesu poměřována my sociálními společenskými audity, poměřujeme plnění povinností a pokud společnosti neplní tato pravidla, mohou být suspendovány a mohou být vyloučeny z asociace a to se stává každý rok. Samozřejmě to není naším cílem, ale děláme to, protože musíme být důvěryhodní a nepřijímáme laxní přístup k povinnostem. A publikujeme to také ve výroční zprávě BSIA a celé řadě členů se to nelíbí. A v naší kanceláři jsme něco jako policie, ale pokud bychom to nedělali, tak bychom nevytvořili důvěryhodný systém. Děkuji mnohokrát. Komise, jak se díváte na situaci? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vítám možnost zareagovat na tuto výměnu názorů. A děkuji za možnost promluvit po tak významných řečnících. Jsem, jsem Monika Henše z DG Trade. A Bangladeš je dobrý příklad pro nás. Je to dobrý příklad významu obchodu pro rozvoj a správných domácích politik, kdy dochází k maximalizaci zisku z obchodu a zmínil jste dovoz konfekce z Bangladeše v EU. Doplň několik čísel. EU e, e je hlavním partnerem, hovoříme o 9,2 miliardách euro v loňském roce, což představuje 10 HDP této země. A myslím, že můžeme odhadovat, že tyto dovozy představují 2,5 milionu pracovních míst. Jako nejméně rozvinutá země Bangladeš má bezcelní přístup na trh pro veškeré své výrobce v rámci dohody GSP, vše kromě zbraní, což je klíčové pro výrobu konfekce v Bangladeši. Tato situace, tedy že se vztahuje na Bangladeš dohoda GSP, a že tato země z toho tolik vytěžila, nám dává zvláštní odpovědnost. Také nám to dává možnost jednat, protože GSP nám dává zvláštní vztah v rámci MOP a také máme větší možnosti tlaku a komunikace, když se situace komplikuje. My, myslím, že nikde, kde hlas solidarity tak silný, to je v Evropské unii, ze strany spotřebitelů, odborů, zaměstnavatelů, a chci zejména eh, poděkovat intervýboru. Váš hlas byl významný, pokud je o následné kroky. A co následovalo? Tedy kompakt pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců v, ve výrobě konfekce v Bangladeši, což jsme podepsali s vládou Bangladeše a MOP. A Spojené státy se připojili k této iniciativě, což je také velmi důležitým krokem. A samozřejmě působíme na zúčastněné strany. Jsou to odbory a zaměstnavatele, ať už z Bangladeš nebo z Evropské unie. A ti se podílejí na této iniciativě, ale samozřejmě je to spíše mezivládní dohoda. Pokud jde o naše východisko, jaká je situace, ptal jste se na pokrok, jak se na to díváme ze strany komise kompakt uvádí vlastně dva možné výsledky. Bezprostředné výsledky, a tady bych uvedla úprava zákonníku práce, spolčovací svoboda a pracovně právní normy, a také prováděcí pravidla a vyhlášky. O tom hovořila DG Home. To je velmi důležitý krok a to musí být splněno do konce roku, aby to spadalo do programu Better Work Mezinárodní organizace práce. Jde také o nábor 200 inspektorů práce. Potom tu máme střednědobé závazky v tom kompaktu, tedy rozšíření zákonníku práce na zvláštní ekonomické zóny a příprava legislativy, která tomu napomůže. Vítáme dosavadní pokroky a myslíme, děkujeme vládě za snahu upravit zákon a necháme na MOP, aby vyhodnotila obsah zákona a e, jsou zde vidět povzbudivé e, znamení, ale také prostor pro zlepšení. Myslím, že bychom měli být realističtí vzhledem k kapacitním omezením v terénu v tak chudé rozvojové zemi. A současně vláda se zavázala k řadě kroků do konce roku. A my velmi pozorně sledujeme, zda a jak se jim podaří tyto závazky splnit což je ještě důležitější, eh, i obyvatelé Bangladeše to sledují a je to země, kde se budou brzy konat volby a evropští spotřebitelé to také sledují. Hodně zde, zde znělo, že spotřebitelé mohou sehrát eh, úlohu, pokud jde o odpovědný nákup. A v neposlední řadě řídící orgán MOP a konference práce MOP bude projednávat případ Bangladeše a budeme pečlivě zkoumat jejich závěry, protože závěry oficiálních kontrolních eh, orgánů jsou relevantní pro naše dohody GSP a vše, kromě zbraní. Bude se konat tedy další následné jednání v roce 2014, to již zaznělo v kompaktu spolu s Bangladeší, s USA a Mezinárodní práce bychom posoudili pokrok. Ale co je ještě důležitější v následujících měsících, bude klíčové, abychom zaznamenali pokrok a aby došlo k, ke skutečným změnám. A vyzývám vládu Bangladeše, aby úzce spolupracovala v této věci s MOP. Pokud mi to dovolíte, chtěla bych eh, změnit otázku. Vážení poslanci a poslankyně. Myslím, že se na to ptali zelení. Zda komise chce změnit svou obchodní politiku, pokud jde o bangladešské události. A musím na to zareagovat. Takže my vždy aktualizujeme svou politiku a dobře víte, že před rokem jsme vydali sdělení, které se zabývá otázkami růst, rozvoje, růstu a obchodu. A je, je třeba aktualizovat naši obchodní politiku a uznat, že obchodní politika je pouze jednou částí celé skutečnosti. Je třeba také vidět, jak tyto aspekty musí být řešeny z proto, aby obchodní politika přinášela udržitelný rozvoj. A otázka přivlastnění je důležitá z hlediska vnitřní politiky, ale skrze naši rozvojovou pomoc působíme jako mezinárodní partneři. Otázka společenské odpovědnosti podniků a jak eh, z tohoto hlediska řešíme tuto problematiku a všechny mm, dohody o volném obchodu nové generace obsahují jasné odkazy na tyto mezinárodní nástroje, které upravují CSR, tedy zásady OSN, týkající se lidských práv a podnikání a nadnárodních podniků. A v našem GSP i GSP+, plus, a to také dnes zaznělo, máme možnost, když navazujeme pravidelný dialog s účastníky, tedy je to motivační nástroj a země, které jsou součástí tohoto mechanismu, jsou předmětem našeho dotazování, pokud jde o tyto otázky, které by nenastalo, pokud by nebyly součástí tohoto mechanismu. Děkuji mnohokrát, dovolte mi říci veřejně, do jaké míry si osobně vážím eh, práci představitelů jednotlivých eh, zúčastněných stran. Byl to, byl to důkaz skutečně angažované a odpovědné, vyvážené práce a chci zde vyzdvihnout práci komisaře de Guchta, který prokázal svou profesionalitu. Tímto uzavíráme naši rozpravu a dávám slovo ještě našem záznamu hostu, paní velvyslankyně Bangladéše. Prosím, máte slovo na závěr. Máte slovo, paní veslankyně. Já jsem měla pocit, že eh, vy si chcete vzít poslední slovo? Ne. Pane předsedo, já jsem nechtěla, nemyslela, že já budu mít tedy poslední slovo, to budete mít vy, ale chci říci, že velice osobně jsem mm, mě velice um, potěšily ty komentáře a otázky a prezentace ehm, nevím, zkažíte, ale Eurotexu, zástupce RTA, a obchodní eh, komise a tak dále. Některé otázky, které tady padly v minulosti po mé prezentaci, uh, Eh, tak na ty již padla odpověď, co se týče inspektorů a jejich nezávislosti. Nejde jenom o to, že vláda bude dělat inspekce, ale že eh, se to týká i neevropských eh, vazeb. Takže je potřeba větší koordinace. A to, se, to je navrhováno. Mm, včera, včerejšímu dni um, zástupce z Romské aliance byl taká. A otázka je tedy koordinace, aby nedocházelo k duplicitám. Pokud všichni, nebo alespoň tři partneři začnou inspekce v konkrétní továrně, tak e, musí být zastavena práce a tak dále. To je velice specifická konkrétní věc. Já jsem vděčná za otázku pana Davida Martina. Ano, vy jste řekl, že e, zde není vždy o nedostatku inspektorů, ale také o jejich kvalitě. Um, um, také bylo řečeno, že Panglandická univerzita, um, technologická uh, univerzita je, má dobrou reputaci. Um, I když jak si jejich rolí není dělat inspekce, protože jsou, mají vyučovat, vzdělávat, ale eh, je to tedy otázka důvěry. Korupce je globálním problémem, není to tak vždy. Vycházejme z toho, že jim tedy budeme důvěřovat. Pokud se něco prokáže, tak samozřejmě podnikneme opatření. Je důležité tedy vytrvat a to nejenom Bangladeši, ale i na straně Evropské unie, Evropského parlamentu, komise, eh, prodejců Eurotex a ILO je implementující partner. Jak řekl zástupce komise, bude docházet k dalším schůzkám. Příštím roce bude příležitost um, to zhodnotit. Také bylo řečeno, že to bude volební rok, blížíme se volbám a jsou tady problémy, kterých z toho vznikají, ale to neznamená, že to necháme stranou. Bezpečnost práce, standardy a podobně. Není to mm, jenom otázka těchto stran jednotlivých partnerů. Je to otázka týkající se všech občanů Bangladeše. Dochází ke zlepšení, nejenom skutečně na místě. A lidé to sledují, nejenom Evropská komise. Pokud vidíte, máte možnost číst mangladešský tisk, vidíte, vidíte, kolik se toho stalo, kolik eh, nebo do jaké míry je ta vláda skutečně v centru pozornosti. Ty zá, zda ty závazky jsou implementovány. Některé jsou ambiciozní, cílené, časově mm, limitované, ale je to demokratický proces. Je nutné konsultovat opozici a podobně. Eh, sjednotit zaměstnavatele, organizace práce, výrobce. Nezapomeňme na importéry a eh, prodejce, konečné prodejce. Takže to je skutečně otázka spolupráce. My se na to zaměřujeme. Paul Murphy, eh, vy jste zmínil jaká, pro jaké procento celkové ceny jsou náklady na cenu práce. Mohla bych vám dát eh, přesné procento, bylo to spočítáno, ano, ale proti otázka, jaké procento konečné ceny, kterou platíme v obchodě zde, je skutečný náklad. Tam je obrovský rozdíl mezi tím, co se doveze a co se prodá. Tam je obrovská zisková marže. To je také problém, kterou musíme zohlednit. A to je podniková sociální odpovědnost. Otázka je, jaký tlak můžeme vytvořit pro udržení toho moment eh, občanské společnosti, eh, celkového povědomí veřejnosti, eh, to je důležité. Média sehrála obrovskou roli a mm, zvýšila zájem o Bangladeš po těch dvou tragických událostech. Já se na to dívám velice pozitivně, vláda také, ale když mm, ale je to tedy společné úsilí, je nutné, aby se všichni účastňovali toho procesu. Já jsem um, slyšela nějak frustrující závěry z toho ženevského setkání, i když průmysl uh, nevládní organizace JLO se snažili angažovat přesně ty hlavní značky, 29 z Evropy, žádná ní zástupce značky se tam ale neobjevil, což mluví samo za sebe. Uh, ale mm, já jednu firmu bych chtěla jmenovat, která tam byla, kde se vyjádřila v tom smyslu, že proč by oni měli být zodpovědní za něco, co se stalo v Daka. Ano, to je frustrující, protože to je prostě takový outsourcing. Já jsem mluvila velice upřímně, pane předsedo, doufám, že budete mít trpělivost. Ano, je to outsourcing, které dělají firmy tady do zahraničí. Stejně jako v ICT, když zvednete telefon a ozve se vám hlas, který má jeho azijský přízvuk. To je outsourcing call center. Tohle je outsourcing výroby továr, továrních jednotek. Už se dostávám k tomu hlavnímu bodu. Ano, hmm Mezinárodní média by se měla na toto zaměřit. Na podnikovou na sociální plnost podniků. Neříkám, že my nemáme odpověd, neneseme odpovědnost za to, aby ty továrny už znovu e, neutrpěly podobným neštěstím. To je morální imperativ pro Bangladeš, ale také je to rozvojový, rozvojový problém. Takže my se v tom dále aktivní a jsem ráda, že se mi dostává takové ujištění našich partnerů, našeho výboru, parlamentu, komise, ILO, nevládních organizací, eh, prodejců. A to já mm, předám v Daka, uvidíme, jak navázat na tyto závazky, které jsme přijali, na sebe vzali. Jsou tady další otázky, a já chci říci, paní Keller už řekla, jaké uh, daně se mm, platí v Bangladeši. Na to teď nemůžu odpovědět. Děkuji vám za slovo, za trpělivost. Děkuji. Ještě než předám slovo známému zpravodaji Paul Murphymu, tak jsem zapomněla na Moniku Hanks z komise Digitrix. Paul Murphy. Poslední um, komentář um, v reakci na příspěvek Rotex a FTA. Eh, skutečnost extrémně špatných eh, pracovních podmínek v textilním průmyslu v Bangladeši není nic nového. Eh, ty tragédie v posledních měsících to dostaly na první stránky novin. Ale nic nového to není. Nic překvapivého to není. Lidé si toho byli vědomi. Že se to děje v jiných zemích, to jistě je pravda. To není ale e, záminka k tomu nic nedělat v těch továrnách v Bangladeši. Ale je to pobídka pro ten průmysl, vlastně to ob, je, to, je to obžaloba toho průmyslu, Netýká se to no, Bangladeše, ale toho celého průmyslu a těchto mm, oděvů, které se vyrábí za co nejnižší náklady, to znamená, že se eh, dělají kompromisy na bezpečnosti práce, pracovních podmínek, potipožární ochraně a podobně. To se nestalo náhodou. Eh, někteří z toho mají velký prospěch, nejsou to nutně ti, kdo z toho mají prospěch, nejsou spotřebitelé na západě, ale ti z toho, kteří, kteří mají zisky, kteří dominují tomu průmyslu a to jsou, když si čtete rozhovory s některými těmi manažery těch továren v Pakistánu, Bangladeši, tak hovoří o dominanci velkých kupujících importérů a Eh, prodejců. Ty, ti mají moc a kontrolu. A proto mají odpovědnost, nesou odpovědnost za to, co se stalo a eh, za to, aby se něco změnilo. Ehm, zástupce FTA položil otázku, zda eh, by šli do jiné země, pokud by Bangladeš neimplementoval dohody co se týče inspekcí a podobně. Myslím, že ale skutečná důležitá otázka je, zda cen, kdyby cena oděvů e, stoupla o 10 centů průměrně, což je cena zvýšení standardu na bezpečnost práce na západní standard. Otázka je, zda by to tedy Mm, šli do jiné země, kde by nebyl ten nárůst o 10 centů. Pokud by šli a e, jak si e, motiv zisku by jim to diktoval, tak by se problém dále opakoval. Pak jsou tady další otázky G, výroby džín, pískování, to e, probíhá v Bangladeši. Zase mohly být jinam a problematika BOZP by zůstala nezměněná. Eh, tady jde o nedostatečné eh, dobrovolné CSO. A jde o minimální CSR. Eurotex FTA mm, Eurotex by se jim, to asi, jim by se to asi nelíbilo, protože by to zasáhlo do jejich zisku, ale o to přesně jde, pokud se mají chránit zájmy pracujících v Bangladeši a v jiných zemích. Eh, Děkuji, děkuji všem našim pozvaným hostům, členům. Myslím, že to byla ukázková debata o tom, jak můžeme tedy zhodnotit to, jak může být nápomocná obchodní politika v Unii, že to není jenom o tom zboží, investicích, ale o tom, že jsme vzájemně propojeni, že máme určité obavy o plnění sociálních norem a bezpečnostních norem a přeji si, aby tedy Bangladeš byl úspěšný a aby Evropská unie mohla brzy říci, že jsme součástí té, toho řešení, že se a díky nám také zlepšila situace na pro pracující v Bangladeši a v ostatních zemích. Tímto vám tedy děkuji a nyní bod číslo 28 pořadu jednání. Jedná se o legislativní text změnu nařízení Rady 2173 z roku 2005 o zavedení režimu licenci FLECT pro dovoz dřeva do Evropského společenství. Jak zřejmě víte, zkrátka FLECT eh, znamená režim pro prosazování práva, zprávu a obchod v oblasti lesnictví. Takže eh, zase eh, náš výbor se nestará jenom o investice a obchod jako takový, i o jiné záležitosti. Máme tu pana zpravodaje za EPP, pana Winklera, který toto téma zpracovává. Nyní dnes ho zastupuje Jaroslav Valence z jeho stejné politické skupiny a máte tedy slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Pan Winkler zde dnes nemůže být přítomen, takže pokud mi dovolíte, já při přednesu to jeho prohlášení. Nařízení Rady 2173 zavádí režim licencí pro eh, lesnictví pro prosazování práva zprávu obchodu v této oblasti. Cílem je zabránit eh, problémy s nezákonnou těžbou dřeva souvisejícím v obchodě. Vztahuje se na určité dřevarské výrobky, které pocházejí z partnerských zemí, to znamená zemí, které s EU uzavřely dobrovolné dohody o partnerství a jejich rámec stanoví, že pouze ty dřevařské výrobky, které byly vyrobeny zákonným způsobem v souladu s vnitrostátními právními předpisy těchto zemí, mohou být dováženy do EU. Bez této dovozní licence FLEC je dovoz takovýchto dřevařských výrobků z partnerských zemí zakázán. Návrh eh, schválený komisí nemění nějak podstatně charakter tohoto té licence plekt. Jedná se o komitologii, která dnes by tu tedy měly být aktiv prova, přenesené pravomoci a prováděcí akty, které vyplývají z Lisabonské smlouvy. Nyní tedy se vyčkává na pozitivní výsledek meziinstitucionálního jednání ohledně uh, Omnibusu 1 a 2. Pokud se dosáhne dohody v oblasti Omnibusu, tak tedy další témata mohou být projednána. Návrh změny, tedy nařízení by komisi udělil pravomoc přijímat aktiv jak v přenesené pravomoci, tak i o delegované akty. A základem proto je tedy pravomoc přijímat aktiv přenesené pravomoci v souladu s nařízením 182 z roku 2001 to znamená využívání stávajících režimů pro vysledovatelnost těchto, tohoto dřeva a při dovozu z partnerských zemích a to by mohlo být tedy základem pro udělení licence. V stávající době se toto hodnotí prostřednictvím komitologie, prostřednictvím běžného postupu. komise bude mít pravomoc přijímat aktiv přenesené pravomoci co se týče určitých výjimek těchto dřevařských produktů, jak vyplývá z e, tří příloh. Týká se to tedy ochrany určité e, ohrožené fauny a flóry. Oplatnění článku 5 e, nařízení o licencích FLET upravuje praktické fungování toho režimu dovozních licencí. A za třetí změny příloh 1, 2 a 3 na řízení o režimu licencí FLECT obsahuje také seznam zemí a také výrobku, na které se tento režim FLECT vztahuje. A co se týče mm, výkonu aktu v přenesené pravomoci, pan Winkler tady navrhuje jeden pozměňovací návrh, který by měl zajistit, že tyto pravomoce jsou vykonávány v souladu s nařízením 182 z roku 2001 v celém jeho rozsahu, spíše než pouze v souladu s článkem 5 tohoto nařízení. A co se týče aktu v přenesené pravomoci, tady pan Winkler um, navrhuje dva návrhy. V první řadě trvání uh, by nemělo být neomezené těch aktů přenesené v pravomoci. Mělo by to být spíše na dobu pěti let s možností prodloužení. To je takový, takové základní východisko pro jednání Omnibusu 1 a 2 a toho bychom se měli držet. Pan Winkler za druhé také navrhuje, aby ty tři oblasti eh, tak o rozhodování byly vyplynuly z politického úsudku. To znamená, předkládání námitek ze strany parlamentu by eh, mělo trvat eh, dva měsíce a měla by to být možnost prodloužit toto období námitkování na čtyři měsíce, ne dva měsíce. Toto v podstatě odráží tu výsledky dohody Omnibusu 1 a 2 a zase Tedy um, toto by mělo vyřešit uh, celý problém, to je vše a těším se na výměnu názoru. Takže zahajuji debata a máme tu stínového zpravodaje pana Žado. Děkuji, pane předsedo. Obecně souhlasím se zprávou, se zpravodajem, zejména u těch aspektů, kdyby to mělo být eh, v delegovaných aktech. Pokud je o článek 1. A to se týká zpravodaje i možná komise. Dochází k vývoji, pokud je uznávání jednotlivých e, označení, abychom vlastně odůvodnili certifikaci FLECT a Dochází tedy k, ke značnému rozmělnění serióznosti uznávaných eh, značek. E, existují označení jako je FSC, která mají dobrou pověst a víme, že některá označení jako EFC jsou zajímavá, pokud jsou požívána v Evropě, ale v jiných případech eh, jsou tato označení spochybňována a těžko, tedy bez dalšího, bez, hodnoceního, bez hodnocení uznat takové označení. Dochází tedy v tom textu k vývoji a my bychom rádi viděli proč. A druhá věc, to je samozřejmě otázka dohledatelnosti, což je základní výzva z hlediska dohody FLECT abychom mohli posuzovat eh, legální dovozy dřeva. A eh, tady je návrh to převést do tzv. Implementing Act a mělo by to, být tedy, mělo by to zůstat v eh, aktech v přenesené pravomoci. Další Paul Murphy Gue. Děkuji, souhlasím s Janikem Žado. Doplňující otázka na komisi. Pokud je o pravomoci, a doplnění dalších zemí a tak dále. Chce komise doplňovat jednotlivě, jednotlivými aktiv přenesené pravomoci ty země, anebo to bude pro několik zemí najednou, anebo to bude tedy skutečně e, jednotlivě, protože to také ovlivňuje schopnost parlamentu tyto věci sledovat. Ano, to je rozumná otázka. Bohužel zpravodaj tu není a věřím, že političtí zástupci předají tyto otázky. Možná, že komise má dokonce odpovědi. Mám tu tři jména. Kdo je zde za komisi? Prosím, vaše jméno. Dobré odpoledne. Děkuji, pane předsedo. Já jsem Světlana Terasov z DGNV. Prosím. Za prvé, pro nás návrh změny nařízení FLECT je věc jednoznačná. Cílem není zavádět obsahové změny v textu. Mělo by to být eh, považováno za uvedení do souladu nařízení s realitou. Takže upřímně za to, my jsme nečekali otázky, které se týkají samotného obsahu tohoto nařízení. Ale děkujeme za ně a zodpovíme na ně v maximální míře. Když dovolíte, začnu tou druhou otázkou. Změna příloh. Jak dobře víte, Nečili jsme nutnosti zatím měnit přílohy, protože nedošlo k dohodě o dobrovolném partnerství a ten systém byl prohlášen za operativní podle procedury v nařízení FLECT. Takže jsme dodospěli do fáze, kdybychom měli vlastně měnit přílohy nařízení. Jak budeme postupovat? Bude to záviset na tom, kolik eh, systémů v těch dohodách bude prohlášeno za operativní. A evidentně nechceme odkládat změnu příloh, pokud taková dohoda bude platit a pokud může systém fungovat. Takže bychom měli mít možnost změnit přílohu pokud eh, vyvstane tato situace a pokud těch systémů bude fungovat více než jeden, tak eh, to bude předmětem balíčku. Ale jeden z našich cílů, a to je také náš argument, když žádáme o to, aby období, kdy parlament může předkládat námitky 2 plus 2 měsíce a ne 2 plus 4 měsíce. Tady chceme reagovat co možná nejrychleji na změnu mezinárodní dohody VPA. Takže jakmile budeme mít tedy dohodu VPA v systému FLECT, tak budeme reagovat na změnu mezinárodní dohody a změníme interní legislativu. Pokud jde o první otázku, označení FLECT, tedy licence FLECT, ještě jednou, my jsme nečekali, že bude otevřena tato diskuse protože se o tom mluvilo nesčetněkrát. Důvěryhodnost systému je založena v nařízení FLECT a je obvykle považená za dostatečně odolnou, aby poskytovala výsledky tam, kde e, systém licencí FLECT je považován za důvěryhodný a realizovatelný. Jak bude v praxi uplatňován a jaké budou výsledky až eh, budou vydávány licence FLEG, tak to se uvidí. Bohužel zatím ten proces se ukázal jako složitější, než si asi všichni z nás původně mysleli. Děkuji, paní Atanasova. Ve skutečnosti iniciativa komise je vlastně v uvedení do souladu tohoto nařízení s novým režimem, s eh, prováděcími akty a akty přenesné pravomoci. A zpravodaj se drží právě tohoto. Vidíme, do jaké míry pozměnci návrhy členů výboru překročí tyto meze této iniciativy. Zpravodaj navrhuje dva pozměňovací návrhy tedy stanovit eh, hranici pro přenesení pravomoci. To je obvyklé ustanovení ze strany parlamentu a také rozšířit, eh, prodloužit období u námitek u aktu přenesené pravomoci, tedy nic nového v tomto směru uvidíme, jak rozhodneme, až se bude hlasovat. Termín pro prosince je 24. 9. v 6 hodin večer. Schválení ve výboru na běžném jednání v říjnu. Dámy a pánové, to je konec veřejné části našeho dnešního jednání. Další bod je in kamera a proto požádám laskavě všechny osoby, které nemají právo se účastnit jednání in kamera, aby opustili tento sál a opět co možná nejtiše a